Ani zápis, jakož i texty, které jsme schválili, jsou již k dispozici. A prvním bodem na našem dnešním programu jsou rozprávy o případech porušování lidských práv